Srdečně prosím o klid. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. My samozřejmě vítáme iniciativu Evropského parlamentu, která se týká této závažné situace doktora Medanyho. Vítáme tato usnesení, která se týkají záležitostí lidských práv, ubránců lidských práv v Sudánu, aktivistů, kteří byli zadrženi 6.12. Pan doktor Medany byl od té doby držen v izolaci, ve vězení, byl obviněn z toho, že podepsal výzvu pro Sudán, byl signatářem této výzvy, zastupoval tam skupinu aktivistických skupin, kteří se zúčastnili jednání v Addis Abebě, byly tam různé opoziční skupiny, jizne, různé jiné společenské skupiny. Pan doktor Medany je symbolem boje za lidská práva, bojuje za občanská práva nejenom v Sudánu, ale i na mezinárodní scéně. V roce 2013 získal mezinárodní cenu za boj za jeho boj pro eh, lidská práva, pro občanskou společnost a my skutečně žádáme sudánskou vládu, aby došlo k jeho propuštění i k propuštění ostatních aktivistů. Naše delegace je v Kartumu v kontaktu i s rodinami těchto aktivistů. Snažíme se samozřejmě o okamžité propuštění. Amin Mekim Medany, eh, jeho zadržení je v rozporu s místní ústavou. V této zemi dochází k porušování základních práv, svobody projevu, žádáme, aby došlo k národnímu dialogu v této zemi v následujícím období. Samozřejmě, že tlačíme na místní vládu, musí zde existovat veřejná rozprava o národních politikách, musí zde existovat klima svobody projevu, ve kterém prostředí, ve kterém občané mají právo se vyjádřit, mají právo rozhodnout o své budoucnosti. Když se podíváme na závěry z rady, které se týkají i situace v lidských práv, vidíme, že nám to opravdu velice leží na srdci, že bojujeme proti všem těmto problémům proti pro následování občanské společnosti, aktivistů, novinářů, že bojujeme proti cenzuře v médiích. Vidíme, že v Darfuru i v Kordofánu v oblasti Modrého Nilu dochází k obrovským nepokojům, demonstracím došlo k bombardování civilního obyvatelstva, má to dopad na ženy, děti. Vidíme v této zemi neustálou beztrestnost a právě proto voláme po ukončení tohoto konfliktu. Domníváme se, že je opravdu nesmírně zneklidňující to, že mírový proces, který podporuje Africká unie, že je podkopán pod eh, předsednictvím prezidenta McPekyho. V posledních týdnech došlo k přerušení tohoto mírového procesu bez dosažení konkrétních praktických výsledků. Mír a demokracie, to je něco, co je neustále, co máme na paměti, když jednáme se sudánskými úřady. Ještě jednou bych rád poděkoval, vážený pane předsedo, za pozornost a všem bych rád popřál krásné Vánoce a vše dobré do nového roku za nás, za italské předsednictví. Děkuji mnohokrát a rovněž vám děkujeme za váš závizek, závazek za italské předsednictví. Ukončujeme tuto diskusi.